So, schönen guten Morgen. Darf... Hezký den. Poprosil bych vás všichni, abyste si sedli na svá místa, prosím. Recht herzlich willkommen heute. Srdečně vás vítám na Před předposledním zasedání výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Dnes toho máme poměrně málo na našem pořadu jednání i v porovnání vlastně s tím, co jste obdrželi v písemné podobě. Máme tady samozřejmě lehčí pozměnění, takže nejdříve schválení zápisu, potom elektronické elektronické volby a potom také evropské statistiky a potom samozřejmě ještě koordinace sociálních politik. A to jsem tady prohodil, takže nejdříve, nejdříve tedy sociální politiky, potom koordinace. Ale Máme na programu ještě společnou rodinnou fotografii, ale nebudeme se fotit na začátku, ale uděláme to až na konci zasedání tak, aby nás bylo co nejvíce. Takže pokud byste s tím souhlasili, tak si myslím, že by se asi úplně nejvíce hodilo, kdybychom to udělali hned po elektronickém hlasování. Takže jinak tady k tomu už nic víc nemám. Výborně. Takže ještě jednou zdravím tady vše a také všechny návštěvnické skupiny, včetně návštěvnické skupiny z Unii, pokud jsem tedy tomu. Pan Detien je tady se svou skupinou návštěvníků a vše tedy tady srdečně vítám, i když to zasedání bude opravdu asi velmi krátké. Přesto jste srdečně vítáni. Tak, poté tady máme ještě schválení zápisu z 28. března, říká pan předseda. tak eh, žádné výhrady a můžeme začít tedy s koordinací systému sociálního zabezpečení. Původně jsme chtěli hlasovat, ale vlastně není to možné, protože vlastně hned po tomto zasedání budou ještě jednou zasedat stínoví zpravodajové, takže dnes opravdu o tom nemůžeme hlasovat, eh, je třeba ještě nějakou dobu vyjednávat. Ale Jean Lambert by k tomu něco chtěla říct, takže ji určitě dáme slovo. Ne, tak nechceš k tomu nic. A takže nic, takže žádné stanovisko od kolegyně Lambert, takže tím se to vlastně vyřešilo a budeme samozřejmě se tomu nadále věnovat a na dalším zasedání už vám budeme moci podat mezi zprávu o tom, jakým způsobem se to bude dál vyvíjet. Nicméně tady v tuto chvíli panují opravdu velké obavy z toho, že je dost možné, že se nám to opravdu nepodaří uzavřít za našeho současného funkčního období. Tím se dostáváme hned k bodu 5, zavedení společného rámce pro evropské statistiky a budeme k tomu hlasovat. Hlasujeme elektronicky a jde pouze o jedno hlasování, takže kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržují hlasování. Dobrá. Takže kdo je pro? Prosím vás, abyste tedy naznačili, kdo je proti. Samozřejmě také odpovídajícím způsobem hlasujte a zdrželi se. Alala, říká pan předseda, takže 41 pro, 2 proti. Tímto můžeme pogratulovat panu Tamášovi Meseričovi, který tu bohužel dnes s námi nemůže být. Takže tím eh, jsme vlastně na konci našeho jednání, takže předtím ještě než eh, říká pan předseda a to bylo asi opravdu nejkratší jednání celé mé profesní kariéry tady v Evropském parlamentu. Takže předtím, než tedy přejdeme k té společné fotografii, tak další naše jednání by se mělo odehrát 15. čtvrtý ve Štrasburku takže je třeba se rozhodnout, kdo tady bude tě, tou zodpovědnou osobou pro příslušné agentury, ale teď v tuto chvíli vás prosím, abyste přišli, vyšli tedy ze svých řád, pojďte sem ke mně nahoru a uděláme si fotografii.